a podepsa, podpis aktů přijatých během řádného legislativního postupu. Chci vás informovat, že spolu s předsedou rady předseda ve středu podepíše devět aktů přijatých podle běžného legislativního postupu v souladu s parlamentem 78 jednacího řádu. Názvy těchto aktů se zveřejní v zápisu této schůze. Děkuji.